Välkomna. <laughs> He knows, Thomas knows. Välkomna. Eh, eh, välkomna. Vi har en diger dagordning. Chtěl bych vás přivítat. Před námi je poměrně bohatý program pro dnešní den i pro zítřek. A než schválíme eh, pořad jednání, měl bych ještě jedno sdělení. Až budeme probírat eh, plán Evropské hospodářské obnovy, budeme muset už dnes hlasovat. Budeme po diskuzi hlasovat, i když jsme to původně plánovali na zítřek. Je to stanovisko a hospodářský výbor eh, musí mít eh, toto hlasování, protože v Ekonu se má o této zprávě hlasovat zítra. Moje hlasovací kartička nefunguje, nemohu ji použít. Budu tedy hlasovat bez kartičky. Já jsem ale ještě eh, o těch hlasovacích lístcích nebo kartičkách nic neříkal. Tedy ještě jednou, původně jsme to hlasování neplánovali, ale hlasování se musí konat dnes, vím, že mnozí poslanci eh, kartičku nemají vůbec s sebou, takže pravděpodobně budeme muset hlasovat bez nich bez těchto kartiček. A potom eh, bod 20 eh, děti migrantů. Tento bod se měl projednávat při schůzi koordinátorů, ale schůze koordinátorů byla odložena, protože musíme vést ještě jednání o směrnici o pracovní době. Co se navrhuje k bodu jednání 20? Dobře, dnes budeme o tomto bodu děti imigrantů diskutovat a hlasování k tomuto bodu se bude konat zítra, i když tento bod nemohl být projednán na schůzce koordinátorů. Zítra se bude konat zkouška koordinátorů. To jsou veškeré změny k pořadu jednání. Můžeme přijmout tento pořad jednání? Domnívám se, že ano. Já. wie, A Máme bod schválení zápisu, můžeme schválit tento zápis dobře a mám ještě několik sdělení. Naše jednání se bude přenášet po webu a dovolte, abych vás informoval o tom, že naše malá delegace navštívila Koncem minulého týdne New York paní Jeleva za EPP se také zúčastnila této cesty. Setkali jsme se s různými pracovníky OSN a diskutovali jsme o budoucí spolupráci mezi eh, tímto výborem Evropského parlamentu a OSN. budoucnu se s tím jistě ještě seznámíte. Dáme ještě k dispozici zprávu o této cestě naší delegace. Také jsem se zúčastnil jednání v Luhačovicích v České republice 22. a 23. ledna o tom tomto setkání máme také krátkou zprávu. E, závěrem bych chtěl e, přivítat paní Malí de Sommer, je novou spolupracovnicí. Chtěl bych ji velice přivítat a doufám, že se ji bude e, líbit činnost tomto výboru. Vítejte mezi námi. Tak to byla sdělení předsedy a teď přistoupíme k prvému vlastnímu eh, programu. Je to plán Evropské hospodářské obnovy. Paní Moren, Moren má slovo. Děkuji, pane předsedo. Než přistoupíme k hlasování, Ráda bych vysvětlila, že jsme zohlednili veškeré, které zazněly v diskuzi, kterou jsme vedli v tomto výboru. Zejména se týkaly naší vůle udělat vše proto, aby příslušná opatření vedla k záchraně pracovních příležitostí. Víme, že je mnohem složitější eh, znovu zaměstnat eh, pracovníky, když práce opustí, než aby si své pracovní příležitosti zachovali. Všichni jsme říkali, že tento plán Evropské hospodářské obnovy usiluje také o to, abychom posílili eh, schopnosti a kompetence každého zaměstnance a to prostřednictvím plánů dalšího vzdělávání. Opravdu jsme se snažili zohlednit veškeré připomínky spolu s paní Ferrera a eh, s zástupci všech příslušných výborů. jsme uspořádali výměnu názorů, diskuzi. Bylo to opravdu velice pozitivní projednávání, protože se nám podařilo eh, vypracovat kompromisy, s nimiž budou, doufejme, eh, spokojeny všechny zúčastněné strany toto dojednávání vedlo k výměně dobrých nápadů, kdy eh, druhé strany respektovaly tyto návrhu a myslím si, že výsledek je opravdu uspokojivý. Aspoň tomu věřím. Děkuji, pane předsedo. Tack så mycket för mig. Děkuji, paní Morang. Pane Silva Peneda se hlásí o slovo a potom paní Kováč, pan Silva Peneda. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát paní zpravodajce k jejímu dokumentu, ale rád bych zúraznil následující. Všichni máme povinnosti vůči eh, ekonomické krizi, která je nyní v Evropské unii. Musíme si uvědomit, že eh, v zóně jednotné měny nemáme jednotné finance, nemáme jednotný finanční systém. Je tam 27 různých danových systémů, máme evropské podniky, národní podniky a také nemáme mikroekonomickou politiku pro celou Evropu, čili nemůžeme mít celoevropskou ekonomickou politiku pomoci, která bychom řešili tuto krizi. Takže v následujících eh, letech to bude mít dopad na zaměstnanost a navíc tady vzniknou problémy. Eh, především v zemích, kde jsou drahé půjčky. Tam bude velice obtížné nastartovat opět investice. V některých zemích to bude nesmírně obtížné, bude obtížné získat eh, půjčku, půjčky budou drahé, například eh, budou jiné půjčky eh, v Řecku, v Německu, čili budou také rozdíly mezi tím, jestli půjčky budou poskytovány v euro nebo v jiné měně. Dále míra zaměstnanosti v těchto zemích je také odlišná, čili musíme se dohodnout na tom, které země budou ty nejzranitelnější, které budou potřebovat pomoc, které uh, si pomohou sami, které budou muset eh, zvýšit například veřejné výdaje nebo něco podobného. Budeme muset eh, zvážit, zda eh, lepší, bohatější země by měly pomoci těm, které jsou více zasaženy, které jsou chudší. A dále to bude mít také dopad na úrokové sazby. Pochopitelně úrokové sazby jsou v tuto chvíli dost nízké. A během posledních let se velice odlišovaly. Také tady byla rozdílná míra hospodářské soutěže, čili ekonomiky si vedly velice různorodě. Pokud nepřijmeme celoevropský přístup, pomocí kterého bychom řešili tyto rozličné otázky, tak tady budou neustále panovat velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Navíc, ať uděláme cokoliv, tak musíme především vytvořit nová pracovní místa. A zároveň musíme stimulovat investice. Já tedy vítám tuto zprávu. Paní zpravodajka ví, že jsem předložil pozměňovací návrh, který se týká tzv. evropských půjček, abychom mohli opět nastartovat finance a tímto způsobem řešit krizi. Čili to je naše jednání, náš přístup eh, v dobách krize. Děkuji, paní Kováč a potom pan Löde. Hmm. Eh, eh, Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, v první řadě bych chtěla poděkovat panu, paní zpravodajce, protože je to velice dobrá koordinace. Byla to práce, kterou jsme, díky které jsme vytvořili tuto zprávu. Jednotlivé členské státy řeší velké problémy a musí pochopitelně řešit své rozdílné situace a přitom koordinovat určitá strategická opatření. Také musíme vyjádřit solidaritu. Je důležité, abychom prosadili solidaritu a já si myslím, že v rámci vypracování této zprávy jsme projevili dobrou míru solidarity, protože jsme zblížili naše stanoviska. Pochopitelně neustále tady budou přetrvávat rozdíly. Pokud se ostatní země nepřipojí k eurozóně, a víme, že tady je celá řada zemí, kteří se, které se nepřipojí k eurozóně brzy, tak právě díky tomu tyto rozdíly budou přetrvávat. Musíme tyto rozdíly naopak snižovat a ne zvyšovat. Naše socialistická strana je připravena, abychom hlasovali pro určité modifikace a je tady jedna modifikace, kde mám určité pochybnosti. Nevím, zda je možné ten problém vyřešit během tří dnů zda bychom mohli vytvořit evropské podniky v Evropě. Já si myslím, že to bychom měli ještě dále promyslet, jestli můžeme vůbec během tří dnů vytvořit nějaké evropské podniky. Děkuji. Pan Lejdo, prosím. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat za tuto zprávu a také chci poblahopřát paní zpravodajce, protože se nám velice dobře s ní spolupracovalo. Chci podpořit slova pana Penedy. Jestliže v eurozóně nic neuděláme, pak země, které mají největší potíže, které jsou špatně zařazeny ratingovými agentury, pak ty agenturami, pak tyto země budou mít vysoké úroky a budou ještě více trpět a budou se dostávat do ještě větších potíží. A proto se domníváme, že tyto půjčky, tyto obligace eurozóny jsou účelné a pak může každá země si získat svůj podíl a to pak se dá posuzovat podle vnitrostátních možností nutí, ale myslím si, že takováto obligace v rámci eurozóny je velice důležitá. Děkuji. Další řečníky nyní na seznamu nemám. Paní Morán, prosím, na závěr, než se bude konat hlasování. Děkuji. Dovolte mi abych na závěr všem zástupcům různých frakcí také poděkovala za spolupráci. kteří mě podpořili a předložili seriózní návrhy u tohoto stanoviska. Chci se ještě vyjádřit k předřečníkům. To, co řekli o dluhopisech, tak, aby se nerovnosti mezi zeměmi neprohlubovaly. U tohoto návrhu jsme dbali na to, abychom nepřekročili práva našeho výboru my jsme vyčerpali naše možnosti, ale také jsme postupovali v rámci našich možností a jednali jsme jednotně. Já chci také říci, že spolupráce se všemi byla opravdu velice hodnotná a kvalitní a dospěli jsme také k dobrému konsenzu a doufám, že budeme mít také dobrý výsledek hlasování. Děkuji vám tak budeme nyní hlasovat. Steven a Filip jako koordinátoři. Dobrá. Kompromisní pozměňovací návrh A. Kdo je pro? Proti? Zdá se, že to je těsné, takže začneme ještě jednou od začátku. My jsme nevěděli, že dnes se bude hlasovat a proto budeme hlasovat bez kartiček. Takže ještě jednou kompromis A, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? je to opravdu velice těsné, takže to musíme spočítat. Takže ještě jednou pro. Ještě jednou pro. Proti? zdrželi se. Takže výsledek hlasování je Des. Bylo to zamítnuto. A nyní pozňovací návrh paní Toja 1. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis B. Ve dvou částech, prosím. Takže B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní hlasujeme o první části pozměňovacího návrhu číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis C pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Tři. Tím padá. Nyní čtyři. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Pět pro, proti, zdrželi se přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička byla stažena, devět ve třech částech. A nyní první část devítky Calls for až po Employment Initiative. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Začíná on the one hand a končí three days. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Já se domnívám, že to bylo zamítnuto, ale musíme to raději ještě spočítat. Takže druhá část, kdo je pro ještě jednou? Proti? zdrželi se. Takže to bylo celkově přijato a nyní se dostáváme k třetí části pozměňovacího návrh 9. Začíná to end a končí business pro proti. Zdrželi se přijato. Kompromis D pro proti. Zdrželi se přijato. Kompromis E pro proti, zdrželi se přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 odpadá, kompromis G pro, proti, zdrželi se přijato. H pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování o tomto stanovisko a to musíme spočítat, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Hlasovací výsledek 35 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Takže blahopřání paní Moren. Okay. Další bod, to je moje vlastní zpráva. Týká se hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států. Toto téma se zabývá dvěma body. Týká se to za prvé směrnice jako takové a za druhé se to také týká ústní otázky a také se to týká návrhu snesení. Rád bych udělal krátký úvod. Pokud se týče směrnice, tak tady se jedná pouze o to, abychom směrnici akceptovali. Jak víte, tak tady existuje tří letý postup u hlavních směrů zaměstnanosti. Jedná se o integrované hlavní směry. A možná, že bude nutné směrnici provádět či také změnit, protože nastane úplně nová situace. To se týká jak ekonomické situace, tak i situace v oblasti zaměstnanosti. Tak, jak vývoj do posud probíhal a protože komise nepředložila žádný návrh, tady se jedná tedy o to, že v prosinci byl předložen návrh na politickou, ekonomickou, politickou situaci v zaměstnanosti a na změnu směrnice. Ale tak v prosinci ani v lednu ta, tento návrh nebyl předložen a návrh komise předložila až nemní v únoru. Ale my tady máme jeden postup, podle kterého zpracováváme stanovisko ke změněné směrnici. To je, bude proces, který bude trvat několik měsíců a půjde přitom o to, abychom ukázali nová opatření, která budou notná na to, abychom se vypořádali s novou situací v zaměstnanosti. E, současná směrnice dává také jistý prostor pro stanovení určitých priorit, například také priority v oblasti vzdělávání v rámci stanoveném směrnicí. A proto jsem ve svém stanovisku konstatoval, že my ke směrnici můžeme říci, že tedy s ní souhlasíme a my také většinou říkáme, že v následujících měsících budeme se také starat o to, abychom mohli tuto směrnici brzy schválit a také aplikovat. ale my chceme také ukázat, jaký máme názor na současnou situaci. A proto jsem si říkal, zdali bychom neměli předložit ústní otázku. My na jedné straně vítáme směrnici, ale na druhé straně chceme také poukázat na jednotlivé aspekty, které se vykrystalizovaly v poslední době. Vy víte, že hospodářská krize vedla také ke zpracování plánu obnovy a že se změnila celá ekonomická situace. A to, to by se dalo také probrat u, formou ústní otázky. My bychom také mohli tímto způsobem ukázat na to, že současná situace je mimořádná. V návrhu usnesení vycházíme z toho, co jsme již dříve formulovali v tomto výboru a sice, co můžeme udělat vzhledem k současné situaci, tak abychom podchytili dopady, abychom se postarali o to, aby nezaměstnanost nebyla tak vysoká, jak by eventuálně mohla také vyskočit, tedy jak vysoko by mohla dojít kdybychom nic neřešili. Jde také o to, abychom inteligentně investovali do ekologických technologií a dříve jsme také říkali, že e, pozice Evropské unie a její konkurenceschopnost bude především závislá na vzdělanosti. A my tuto krizi vidíme jako možnost, aby se zlepšily znalosti a vědomosti kompetence v Evropě. Samozřejmě naši schopnost můžeme posílit tím, že již budeme více investovat do vzdělávání, také do schopností a znalostí současných pracovníků i nezaměstnaných. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů. Pan Udo Bulman předložil pozměňovací návrh, které podle mého názoru jsou v pořádku. Já je mohu takto akceptovat. Paní Lambert by chtěla vyčlenit, vyjmout z toho automobilový průmysl. Já jsem jsem toho názoru, ano, mohli bychom ho vynechat, ale neměli bychom zde paní Lambert vypočítávat jednotlivá odvětví. Samozřejmě automobilový průmysl má specifické problémy, ale existují potíže i v jiných odvětvích a možná, že by bylo lepší nepoukazovat na jednotlivá průmyslová odvětví a právě proto jsem reagoval tak, jak jsem reagoval na vaše pozměňovací návrhy. Pan Bush Matthews předložil dva pozměňovací návrhy. Jeden pozměňovací návrh jsem již zapracoval. Tady se jedná o specifickou situaci žen, které pracují v netypických pracovních poměrech. A toto je v současné době velice důležitý problém. Pokud se týče druhého pozměňovací návrhu pana Matthewse, tak jsem o tomto návrhu s ním hovořil. A jsem toho názoru, že bychom se měli držet mého návrhu. Ve Velké Británii, ve Spojeném království je situace, která má relevantnost také pro jiné členské státy, ale v současné situaci tady máme také riziko, že vznikne konkurence, která povede k tomu, že dojde k mzdovému tlačování. To znamená, tato krize by mohla vést k dalšímu stlačování mest, anebo že se také zhorší pracovní podmínky. A já jsem se snažil toto vyjádřit svým pozňovacím návrhem. Pan Bushel Matthews to formuloval tak, že toto považuje za nevyhnutelný důsledek současné ekonomické krize. Já se domnívám, že tak tomu není. My se snažíme budovat dlouhodobý ekonomický evropský model i z tohoto hlediska a nemůžeme říci, že ne bude konkurenční boj, jestliže se budeme srovnávat se zeměmi, které mají nízké mzdy, ale nemůžeme přece reagovat tak, že se slačí mzdy. My můžeme být konkurenceschopní i s vyššími mzdami a také s e, lepšími pracovními podmínkami. Pan Bošel Matthews předložil další posměvací návrh, který je vyváženější. A tam se také říká, že my dodržujeme kolektivní dohody. To mohu pouze uvítat. My budeme dále dodržovat naše kolektivní dohody. To říkám já ve svém pozměňovacím návrhu. A také my říkáme, že nechceme konkurenci formou dumpingu mest. A právě proto bych si dovolil trvat na svém pozměňovacím návrhu. My chceme na jedné straně dodržovat kolektivní dohody a na druhé straně nesmíme dopustit toho, aby došlo k mzdové dumpingové konkurenci. Tady v tomto bodě jsme nebyli zajedno s panem Bushem Matthewsem, ale jinak mu hovoříme jedním hlasem. Yes, uh, Děkuji. Děkuji, že souhlasíte s mým pozměňovacím návrhem. Chtěl bych jenom jasně říct, eh, o co mi šlo v tom druhém případě. V pořádku. Takže co jsem chtěl říct, asi jsem to neřekl úplně jasně. Naprosto s vámi souhlasím, když říkáme, nechceme mít tu všeobecnou krizi, nechceme vytvořit eh, všeobecné snížení mez, ale ve skutečnosti některé podniky, zcela jistě Velké Británii, kde skutečně existují kolektivní dohody, eh, pracovní síla má určitou volbu. Je jim řečeno, podívejte se, máme problém, buď budeme propouštět určitý počet lidí, anebo můžeme náklady ušetřit jiným způsobem. Pokud dobrovolně budete souhlasit se snížením platů o určitý počet procent, nebo například po dobu několika měsíců budete mít 60% plat. Takže tak či onak eh, si pracovníci rozhodli snížit platy, než aby šli pro tu bolestivou alternativu, to znamená, aby někdo z nich byl propuštěn. Čili jediné, co chci říct, aby k tomu nedocházelo a když říkáme ano, to se nesmí stát v žádném případě, jinak eh, to vypadá, že se jsme trošku vzdáleni tomu skutečnému světu a nevidíme, co se tam skutečně děje. Čili já bych to přeformuloval. V tuto chvíli to je můj pozměňovací návrh 7, odstavec 14. Například s politováním přiznává, že v dobách krize může vzniknout určitý tlak na snížení platů v určitých podnicích jako alternativa k propouštění. A potom pokračovat, je to důležité, aby abychom respektovali pracovní podmínky a tak dále. Ale musíme uznat, že to je realita a tvářit se, že to neexistuje, protože jinak to vypadá jako, že vůbec nevíme, co se ve skutečnosti děje. Takže mohl bych to přeformulovat eh, takovýmto způsobem, tady Stephen Hughes, eh, který tady před chvíli byl, tak eh, říkal, možná kdybych to řekl tímto způsobem, že by se byl pro. Já si to nemyslím. Ale chápete, co tím chci říct?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 Promiň, ale Thomas Mann se také ještě hlásil o slovo, prosím. Tedy se, se nám podaří dosáhnout kompromisu s někým, kdo není přítomen. Možná budeme mít obdobné myšlenky, ale je to důležitá oblast. Pokud by řešení znamenalo, že to bude soutěž o nižší mzdy, tak to prostě není přípustné. Je důležité říci, postarejte se o to, aby partneři kolektivního vyjednávání to mohli podpořit. Jsou oblasti, o kterých můžeme říci, že krátkodobě snižování mest můžeme dopustit prostě jenom na krátkou dobu, a nebo něco, jako máme v Německu, takové chráněné pásmo s možností zajistit, aby byla poskytnuta záruka, že nedojde ke ztrátě pracovních příležitostí to neznamená, že je to podmínka, která bude platit všude zachování pracovních eh, příležitostí, ale jsou odvětví, kde to fungovat může a kde to fungovat bude. Musíme tedy diferencovat. A za druhé, pokud dosáhneme toho, že opatření státu, které vycházejí z peněz daňových poplatníků, budou zpěta s podmínkami, pak je to důležitá oblast a ta nemůže znamenat, že všechno budeme podkopávat, protože nízké eh, mzdy v té konkurenceschopnosti by k ničemu nevedly. Myslím, že je důležité, abychom zde uvážili zachování automobilového průmyslu. Proč tam eh, eh, investujeme? Je to klíčová oblast. V některých zemích sice ne, ale víme, že mnohé na tom závisí. Celá řada středně velkých podniků, které ta krize také postihne. Přikláním se ke slovům Jana, abychom se nesnažili vyloučit jednu jednotlivé oblasti, ale musíme to ponechat na úvaze jednotlivých členských států. A potom ještě třetí oblast, mnohem důležitější. Právě se snažíme zachovat kvalitu vzdělávání zaměstnanců a to také tím, že financujeme ze státních prostředků mzdy pro ty na dobu určitou, aby ty podniky po dobu, kdy mají problémy, mohly umožnit zaměstnancům se dále kvalifikovat, aby v budoucnu, kdy se ta situace doufejme zlepší, eh, byli zaměstnanci v lepší pozici, s lepší kvalifikací, aby eh, podniky eh, nenaříkali, že najednou nemají zaměstnance. To je, myslím, důležitý prvek. Stojí za to eh, investovat do této oblasti, do zvyšování kvalifikace. A můžeme říci, to je krátkodobá záležitost. Postarejte se o to, až ta krize, doufejme, skončí. Byste eh, měli šanci se mnohem lépe uplatnit trhu práce. To je důležité téma. Jinak eh, můžeme, eh, jinak musíme ustoupit od sociální politického programu a já myslím, že je to v souladu s tím, jak to Jan formuloval. Mycket, fru Děkuji, paní Lambert. No bych chtěla odpovědět na to, co říkal právě pan Mann. Ano, můžeme diskutovat o tom, e, do jaké míry je důležitý automobilový průmysl, ale toto je rezoluce, která se týká pokynů v oblasti zaměstnanosti. Takže zde hovoříme o pokynech v oblasti zaměstnanosti a to sem prostě nepatří. Pokud to tam chcete dát, tak to dávejte do ekonomického plánu oživení. Tam patří tato konkrétní oblast a podle mě ne do usnesení o hlavních směrech v oblasti zaměstnanosti. Děkuji mnohokrát. Dobře, pokusím se vrátit k těmto poznámkám. Aha, omlouvám se, paní Moran. Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych říci, že naprosto souhlasím s tím, co jste říkal úplně na začátku. chceme mít dostatek času, abychom probrali hlavní směry v oblasti zaměstnanosti. V loňském roce jsme museli pracovat velice rychle na toto téma. A je mnohem důležitější, abychom si na to skutečně vyčlenili čas. Také je důležité že dnes máme celou řadu zpráv a stanovisek, které se všechny ubírají stejným směrem. Jsou to hlavní směry pro ekonomické uživení. Máme tady otázku, která se týká dočasné pracovní doby. Také musíme být velice konsistentní, musíme bránit a prosazovat stejné cíle. Musíme zlepšit dovednosti pracovníků prostřednictvím školení a tak, jak říkal pan Mann, naprosto souhlasím s vaším přístupem a děkuji za váš návrh. Tak se Děkuji mnohokrát. Paní Tomaševská, omlouvám se, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Situace je velice obtížná v Polsku v tuto chvíli. V jednom polském městě se zaměstnanci eh, dohodli, že se jejich platy sníží a nakonec vyšlo najevo, že i ty snížené platy nemohly být plně vyplaceny. Lidé vyšli do ulic, protestovali před eh, několika lety, když eh, byla uzavřena jedna polská ocelárna, tak eh, byly platy zaměstnanců sníženy až o 60 A tato společnost byla odkoupena panem Lukínem, který se absolutně nechtěl vrátit k původní výši platu, čili je důležité, aby snižování platů bylo povoleno pouze pro velice omezenou dobu během krize, protože peníze, které byly například také do investovány do společnosti, eh, musí být eh, zaplacen, musí tam být návratnost investic. Musíme zajistit, aby e, zaměstnavatele, když vydělávali peníze, mysleli také na své zaměstnance, čili jejich platy musí být v souladu s kolektivními smlouvami a to musí být jasně stanoveno, že tyto výjimečné podmínky budou platit pouze v omezené době krize. Eh, Děkuji mnohokrát. Pan Naracho Skojbar. Děkuji za daných okolností a vzhledem k závažnosti ekonomických problémů, které dopadají zejména na bedra zaměstnanců, je důležité, abychom vyslali zcela jasné poselství eh, s formulováním této zprávy, abychom eh, vystupovali opravdu eh, semknutě Bod 14 je velice důležitý. Tam hovoříme o automobilovém průmyslu, ale v takovéto obecně formulované zprávě není dobré vyzdvihovat jedno odvětví. Ehm, tím bychom tak trochu popírali, že jiná odvětví mají také problémy. A s tímto bodem 14 tedy máme určité problémy. Je jasné, že vzhledem k ekonomickým problémům některých firm je nutné a praktikuje se využití eh, nástroje snižování mest pro záchranu podniků. Eh, taková je skutečnost, to nelze popírat ale samozřejmě se nemohou drasticky snižovat mzdy. Můžeme to vyjádřit takto, že není žádoucí snižovat mzdy, ale ve skutečnosti k tomu dochází a my bychom měli formulovat jasně. Abychom to tady vyjádřili zcela jasně. Děkuji. Chtěl bych zareagovat na všechny připomínky, které by se měly odrazit v návrhu rezoluce. Nejprve k automobilovému průmyslu. Sám pocházím ze země, kde automobilový průmysl eh, hraje důležitou roli pro národní hospodářství, ale sdílím názor paní Lambert, že tato zpráva, která sice má dopady na automobilový průmysl, ale neměla by obsahovat explicitní zmínku o automobilovém průmyslu. Sdílím názor paní Lambert, že bychom se tedy neměli specificky uvádět a automobilový průmysl. A co se týče zmražení nebo snížení eh, mest eh, v zájmu zachování pracovních příležitostí, vím, že občas eh, k tomuto opatření dochází. Taková je opravdu realita. Ale je otázkou, zda to chceme eh, politicky sankcionovat nebo schvalovat. Já si myslím, že je důležité, abychom stáli za linií, kterou vždy eh, zastupoval Evropský parlament, Evropská unie. Eh, nechceme vstoupit do hospodářské soutěže cestou mest Taková situace je v současnosti ve Spojeném království a e, to je tedy ten podnět, že e, krize nesmí mít vliv, nesmí mít tlak na mzdy. Nechceme, aby k tomu docházelo, protože každý členský stát e, musí podle svých vlastních zvyklostí se postarat o to, aby nedocházelo ke konkurenci zaváděním nízkých mest a kolektivní smlouvy jsou velice rozsáhlé. Je nutné zachovat hierarchii kolektivních smluv a dále mzdy a platy jsou stanoveny v zákonníku práce nebo v těch kolektivních smlouvách a ty je třeba dodržovat a realizovat v praxi. To jsme vlastně tvrdili vždy, vždy jsme to takto formulovali a já si myslím, že je nesmírně Eh, že by bylo nesmírně složité, kdybychom otřásli eh, tímto postojem. S panem Bushel Matthew se nám podařilo nalézt kompromis. Mohli bychom to sformulovat takto, že takovéto jevy existují, ale že je nevítáme. Evropský parlament zastává názor, že bychom se neměli pouštět eh, do této konkurence, která vytváří tlak na pracovní podmínky a na mzdy první eh, verzi eh, návrhu pana Bushomesiu nemohu přijmout, ale je to pravda, realita je taková to a vzhledem k současné diskuzi bychom mohli sformulovat takovýto pozměňovací návrh, ale měli bychom stát za tou linií, kterou jsme vždy prosazovali. Souhlasíte? Dobře, uzavírám diskuzi a hlasování eh, k tomuto bodu se bude konat zítra. Ještě jsem na něco zapomněl. V návaznosti na tento bod máme profesor, profesora doktora Carlesa Moralese a pan Rodriguez Carreras. Oba jsou autory zprávy, kde jde o eh, postup integrace obou směrnic. Je to téma, o kterém jsme už diskutovali. Týká se otázky, že eh, my ze strany parlamentu jsme eh, vyslovili kritiku, že jsme se nikdy neúčastnili eh, vypracování této směrnice, nyní máte příležitost se k tomu vyjádřit, vyjádřit ke způsobu fungování a je to důležité zejména nyní po vzniku integrovaných směrnic. Nyní budeme mít nový proces, který by měl být zahájen po roce 2010 a bylo by tedy dobré se dozvědět, jak to bude fungovat. Prosím, pane González, máte slovo. Děkuji. Já jsem poprvé ve výboru Evropského parlamentu a, a tady se postupuje podle článku 28 smlouvě o Evropské unii a toto souvisí věcí, také s právem být vyslyšen v rámci Lisabonské strategie. Desde prácticamente el comienzo de la implementación del Tratado de Ámsterdam. Para aclarar... Ale také již Amsterdam, za amsterdamské smlouvy toto bylo poněkud ohroženo. Abych vám celou situaci vysvětlil. A jaká opatření může Evropský parlament udělat, jak právních opatření i jiných opatření. Já bych vám chtěl vysvětlit, jaká může být alternativa východiska z této situace podíváme-li se na dobu od implementace Amsterdamské smlouvy, podíváme-li se na cyklus od roku 2000 do roku 2002, tak podíváme-li se na zaměstnaneckou politiku v této době, tak v období 2000 až 2002 Evropský parlament prakticky neměl ani 6 týdnů na zpracování stanoviska. Potom v letech 2002 až 2005 měl Evropský parlament k dispozici asi dva měsíce na zpracování stanoviska. Ale byly tady ještě dva další faktory, které bychom měli zdůraznit. Za prvé, od roku 2003 v návrhu komise jsme také zahrnuli konzultaci parlamentu v otázkách sociální a zaměstnanecké politiky a také v otázkách ekonomické politiky. A také eh, výbory koordinují svou politiku a v roce 2004, což byl volební rok, Evropský parlament měl stěží dva týdny na zpracování stanoviska. Situace se zhoršila, se zhorší na po, se zhoršila na počátku nového cyklu 2004-2008. Potom Evropský parlament měl méně než dva měsíce na zpracování stanoviska a v této situaci se nacházíme také nyní. A je důležité, abychom to věděli, tak od roku 2006 Evropská komise stále měnila pravidla a návrh, ke kterému se měl Evropský parlament vyjadřovat, nebyl vhodný pro konzultaci podle e, článku 128. Evropská unie zpracovávala celkové přístupy, které zahrnovaly také celkové provádění Lisabonské strategie. A toto také poškodilo výstady parlamentu, protože já to mohu tedy zhrnout v dvou, dvěma body. Tak, jak se komise chovala v letech 2006, přestože došlo také ke změně pravidel. A za druhé, a jako právník si myslím, že toto je závažnější věc. Jestliže když komise vydávala své návrhy, tak tady byly dvě věci že parlament se mohl vyjádřit k určitým záležitostem podle článku 128 a v jiných záležitostech byl parlament konzultován. A nyní máme Evropský parlament, který má více poslanců a jestli šéf vstoupí Lisabonský Lisabonská smlouva platnost, pak tady by mohly vzniknout určité potíže, protože parlament by za určitých časových podmínek nemohl zpracovávat včas svá stanoviska. Protože toto bude obtížné především vzhledem k volbám. My tedy vyvozujeme z toho následující stanovisko. Jestliže nechceme, aby se celá tato záležitost dostala k soudu, pak na květen až do období vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost navrhujeme, aby Evropský parlament také trval na tom, aby dostal k dispozici minimálně pět měsíců na zpracování stanoviska, protože parlament se musí také v současné době vyjádřit k revizi zaměstnanecké politiky, musí se také vyjádřit k zahájení strategického cyklu. A u toho předcházejícího cyklu došlo k podobné revizi ale my se domníváme, že v současné situaci by tato revize měla být naplánována na pět měsíců. To znamená, že Evropský parlament by měl trvat na tom, aby dostal tuto příslušnou dobu. To znamená, že je třeba překládat dokumenty, aby mohl parlament pracovat v úředních jazycích a jestliže Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, pak princip doprovodného protokolu bude také vyžadovat, aby se vyjádřily národní parlamenty, především ke strategické revizi, která bude obsažena v návrhu komise. To znamená, že na to budeme a bude tedy parlament potřebovat více času v otázkách nepovinné konzultace, to je stanovisko eh, Evropského parlamentu například k aplikaci k provádění Lisabonské smlouvu. Na začátku cyklu strategické revize my jsme tomu názoru, že komise by toto měla předložit tyto návrhy v prosinci, ale měl by opětovně Evropský parlament dostal dostatek času před Evropským summitem na jaře. Až vstoupí Evropská eh, Lisabonská smlouva v platnost, my se domníváme, že Evropský parlament by měl vyzvat radu a komisi k vytvoření nové meziinstitucionální dohody tak, aby e, časový problém mohl být co nejlépe vyřešen. V článku 295 který, podle kterého funguje Evropská unie, tak tento článek by měl Evropský parlament využít tak, aby opravdu byla Eh, povinnost tuto meziinstitucionální dohodu uzavřít. Pokud by se toto nestalo, pak by se musel Evropský eh, parlament obrátit na soud a musel by postupovat podle článku 232 smlouvy o Evropské unii. To by bylo odvolání e, proti tomu, že Evropská komise nekonala. A zde by se daly také využít argumenty, které já jsem předložil a mohlo by se říci, že od amsterdamské smlouvy Evropský parlament stále nabízí dobrou spolupráci s komisí a s radou a také můžete říci, že jste předložili opravdu schůdné návrhy a jestliže na ně nebude adekvátně reagováno, pak Evropský parlament nemá možnost jinou, než se obrátit na soud. A potom tady máme další článek 125. Zde může Evropský parlament říci, že e, Evropský parlament hodlá spolupracovat s komisí, ovšem komise se nestaví k tomu kdo konstruktivně. Pak by se také mohl použít článek 230. Zde by Evropský parlament se mohl odvolat a mohlo by se v této slovosti zdůraznit, že rad, rada udělala závěry o zaměstnanosti v červnu tohoto roku, aniž by dala možnost parlamentu reagovat. A nebo byste také mohli argumentovat tak, že rada předložila úplně jiné závěry, než se původně navrhovalo. González. Děkuji, pane Gonzálesi. Já jsem sám tu studii nečetl, ale <clears throat> po tomto vysvětlení si rád pročtu. Dovolte, abych vyzdvihl jednu věc, kterou jsme si všichni uvědomili. Tyto kontakty s parlamentem vzhledem hlavním směrům eh, politik zaměstnanosti byly čistě formální. Komise nebo ani rada nás vlastně nebrali vážně my jsme na tom opravdu hodně pracovali a domnívám se, že jsme předložili dobré návrhy. Snažili jsme se upozornit na problémy, přesně jak to již řekl pan González. Opravdu jsme se snažili eh, nalézt dobré formulace a naléhat, aby tyto návrhy byly zohledněny a máme dojem, že jste nás nebrali dostatečně vážně. Vlastně jsme očekávali, že komise předloží ty návrhy směrnice již v prosinci a nebyly předloženy ani v lednu a v únoru ještě čekáme. A domnívám se, že budeme pravděpodobně muset čekat až do samitu, který se bude konat v březnu. A tak asi nikdo nevychází z toho, že to bude parlament ovlivňovat jak tomu bylo v mnoha jiných případech, protože jsme se omezili pouze na upozornění. Dobře, že tuto eh, směrnici akceptujeme, ale že bychom se na ní rádi více podíleli. Rada musí skoncovat s krásným vysvětlováním a eh, povolat komisi opravdu k odpovědnosti, když se nedodržují stanovené lhůty. Touto otázkou se bude muset zabývat příští parlament. Bude muset zhodnotit dosavadní průběh. To se týká i toho období, kterým se zabývala studie a potom Eh, bude zaveden nový postup a tento postup by to měl opravdu zohlednit a my bychom měli předložit požadavek, aby návrhy a postoje parlamentu byly opravdu respektovány. A eh, je třeba eh, respektovat i dlouhodobé eh, perspektivy. Máme přece demokraticky zvolený parlament. Děkujeme tedy za tuto studii. Eh, příští parlament jistě bude profitovat z této studie a Myslím si, že tato studie ještě jednou potvrzuje to, co jsme již formulovali paní van Lanka, která byla zpravodajkou v posledním období. Ano, děkuji. Chtěla bych eh, zástupcům poděkovat za tuto studii. Pane předsedo, mohl by nám sekretariát sdělit, kde nalezneme tuto studii? To vysvětlení bylo velice rychlé. Ráda bych si opravdu v klidu přečetla, co se tu vlastně doporučuje. A plně souhlasím s tím, co zde zasnělo, tedy eh, že příští Parlament by měl usilovat o eh, dohodu mezi eh, eh, radou, co se týče meziinstitucionální dohody a toho postupu, protože nejenom na základě článku 128 dohody, ale i na základě skutečnosti, že jsme demokraticky zvolený parlament, k tomu chceme přispět. Myslím si, že my jsme ti, kteří opravdu eh, mají prst na tepu doby a vědí, jaká je situace v zaměstnanosti členských států. Já eh, absolutně souhlasím s meziinstitucionální dohodou, co se týče žalobu pro nečinnosti nebo pro porušení eh, dohody. To bych trochu váhala. Myslím si, že ty termíny, které stanovuje eh, Rada a komise a ta skutečnost, že nemáme k dispozici dostatek času. Eh, s paní Moren jsme v loni projednávali tu směrnici o zaměstnanosti v loňském roce a e, naráželi jsme na problém, že jsme neměli dostatek času na vypracování zprávy. Je nutné pracovat rychle a také to fungovalo, ale problém e, byl ten, že z formálního hlediska e, vydala rada směrnici o zaměstnanosti po hlasování parlamentu. Vlastně rada se už dávno dohodla, že nebude respektovat stanovisko Evropského parlamentu, aby fungovala meziinstitucionální dohoda. Potřebujeme opravdu právní oporu, která práva má parlament. mezi partnery sociálního dialogu, se partnery interinstitucionální dohody musí vzniknout eh, pocit eh, jednoty, zejména u těch integrovaných směrnic a u eh, Lisabonské smlouvy. Jistě právní nástroje, vyzdvihování právních nástrojů, to je právo parlamentu, může nám to pomoci, ale to by nemělo být základem, na který se budeme odvolávat. A ještě druhá věc, možná jsem tomu úplně nerozuměla, hovořil se také velice rychle. Je třeba rozlišovat mezi eh, povinnými konzultacemi podle článku 128 a eh, mezi směrnicí o zaměstnanosti z dřívěžka. Tady není žádné, žádný formální Eh, zadání, jak bude do toho zapracována ta směrnice o zaměstnanosti. Parlament vždy vítal směrnici o zaměstnanosti prostě proto, že eh, strategie zaměstnanosti není možná eh, bez makroekonomických cílů. To by byla osamocená oblast. Musíme se na to dívat integrovaně, jinak to nejde. Vlastně si nemůžeme dovolit pracovat s dvěma termíny, mít jeden termín pro eh, vypracování stanovisko, což může trvat déle, potom jeden termín pro ten proces konzultací na základě dřívější směrnice o zaměstnanosti. A nyní k vašemu konkrétnímu návrhu. Říkáte, že parlament by měl požadovat, abychom měli minimálně čtyři měsíce na konzultace Eh, pro tu směrnici o zaměstnanosti. To by znamenalo, že komise návrhy pro integrovanou eh, směrnici o zaměstnanosti by měla předložit už v září, protože je tu takové zlaté pravidlo, které podporují, že integrované směrnice se nerozhodují v radě v červnu. Proto Žádná vláda není schopna vést konzultace se sociálními partnery, zapojit do toho všechny aktéry eh, při implementaci směrnic eh, do eh, národních předpisů. To není možné během letních prázdnin a ten konkrétní balíček integrované směrnice musí být hotový již k jarnímu summitu když eh, půjdeme zpátky, odečteme od toho pět měsíců, potom to znamená, že komise musí předložit své návrhy již v září. Myslím, že tady požadujeme příliš mnoho. Eh, myslím si, že komise v letních měsících také nemůže dost dobře pracovat eh, na základě hodnocení národních programů. Musí předložit posouzení. Komise s tím nemůže být hotová v září, tedy požadovat těch pět měsíců, to je příliš mnoho toho. Dobře, děkuji za vaše návrhy a tato eh, zpráva eh, bude na stole budoucího předsedy tohoto výboru a doufám, pane předsedo, eh, že příští parlament toho využije při jednání o meziinstitucionální dohodě. Děkuji. Pan eh, González hned dostane slovo, protože paní van Lanka také položila otázku eh, v souvislosti se směrnicí 2008 a já musím říci, že plně sdílím názor paní van Lanky. Nechceme tu záležitost eh, dělat ještě komplikovanější. Máme směrnici a v praxi se eh, o tom rozhoduje na jarním samitu. Taková byla situace už v minulosti. Eh, tyto hlavní směry eh, politik zaměstnanosti jsou vlastně formální, byly schváleny dříve a to vlastní rozhodnutí bude učiněno v březnu. A dobře, máme integrované hlavní směry politik politiky a máme tu různé postupy u směrnice u hlavních směrů a my chceme dosáhnout integrovaného procesu eh, s možností účasti parlamentu. To chceme a současně také musíme chápat, že národní akční plány členských států také musí být podrobeny analýze. Nebude to jistě snadné, ale myslím, že se to eh, podaří vyřešit v rámci eh, meziinstitucionální dohody. Pan González má slovo. Gracias, señor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Když se podíváme na zákon Evropské unie velice přísně, tak jediná záruka, kterou tady má Evropský parlament, je ta, je to, co je uvedeno ve smlouvách. Je to také jurisprudence soudního dvora v Lucembursku. Když se podíváme na počet případů, kdy u soudu měl pravdu Evropský parlament, tak se omlouvám, ale Evropský parlament nebyl úplně upřímný vůči, nebo neměl pravdu v případě soudu. Co se týče konzultace, tak nemáme čas, i když konzultace potřebujeme, je to trošku výjimečná situace, kdy rada může přijmout rozhodnutí, aniž by konzultovala tuto otázku s parlamentem. Pokud tady jsou výjimečné eh, situace, tak to musí být nějak motivováno a bude tady právní bitva. Vlastně institucionální praxe to umožňuje, ale ne smlouvy. Máme tady tři revize. NIS, ústavní smlouvu a teď Lisabonskou smlouvu, tak i pomocí těchto revizí Evropský parlament nebyl uznán jako orgán, který musí být konzultován i v rámci Lisabonské smlouvy. Mám tady, jsem profesor evropského práva a mám pocit, že Evropský parlament má velice slabou pozici a pokud se pustí do nějaké právní bitvy, tak určitě prohraje. Když se podíváme na výnosy e, soudů v případě institucí i občanů, tak zcela bez pochyby e, je pravda to, co říkal předřečník. To znamená, ten základ je, abychom měli meziinstitucionální dohodu, abychom to vyřešili pomocí těchto dohod, abychom měli dobrou vůli ze strany komise, rady i parlamentu, aby tyto tři organizace přijaly racionální přístup eh, při řešení problémů, eh, hlavně až budeme řešit otázku hlavních směrů eh, v zaměstnanosti, tak musíme postupovat podle stejných pravidel a musíme tedy konzultovat Evropský parlament v případě ekonomických otázek. Děkuji. Toto je velice důležitá debata pro budoucí parlament. Zcela souhlasím s tím, že bychom měli mít meziinstitucionální dohodu. Nebude to snadné, ale podle mého názoru je to nezbytné. Bude to tedy důležité pro budoucí parlament, aby získal tuto dohodu. Co se týče otázky paní Lenke a této studie, tak závěry této studie budou rozdány co možná nejdříve všem členům a pak celková studie bude celá k dispozici během několika týdnů. Chtěl bych poděkovat panu Gonzálesovi za jeho práci i za prezentaci této studie. Chtěl bych poděkovat, že jste nám s tím pomohl a tím bychom mohli ukončit diskusi k tomuto bodu. Další bod na našem programu je bod 6, sociální odpovědnost subdodavatelských podniků v rámci výrobních řetězů. A slovo má pan Lechtinen. Děkuji mnohokrát. Eh, velice rád bych zdůraznil kontext této zprávy. Často se říká v Evropském parlamentu, že Potřebujeme mít také přeshraniční důvěru, aby náš vnitřní trh náležitě fungoval. Moc musíme mít důvěru, abychom využili maximální potenciál. A tato zpráva je právě na toto téma. Jak všichni víme, sub dodavatelské smlouvy eh, se rozšířily během posledních deseti let. Je to velice důležité, protože tím se vytváří ekonomická aktivita, více pracovních míst, ale musíme mít zcela jasná pravidla případě SUP dodavatelů po celém kontinentu, jinak můžeme hovořit eh, o dobře fungujícím pracovním trhu v Evropě. Zaměstnanci a také čestní zaměstnavatelé, především v malých a středních podnicích, musí platit účet eh, za eh, tuto špatnou práci menšiny, za určité podvůdky a tak podobně. A 8 členských států nese eh, určitou právní odpovědnost, nebo si vytvořili systém právní odpovědnosti, nicméně máme celkový evropský systém pro vnitřní trh, pokud skutečně chceme vytvořit eh, evropský pracovní trh. Kolegové, Eh, získali jsme vynikající studii od Dublinské nadace, která se zaměřuje na eh, sektor stavebnictví a tato studie došla k závěru, že eh, pravidla odpovědnosti umožňují naplňovat konkrétní cíle a já, aspoň za moji zemi, mohu říci, že to u nás platí stejně, máme stejnou zkušenost. Vnitřní trh by měl prospěch z jasně stanovených eh, pravidel nejen jako určitý způsob eh, ochrany pracovníků, ale také jako nástroj pro boj eh, pro ekonomiku a také možnost ukončení, vytvoření vnitřního trhu. Takže já doufám, že tento výbor podpoří tuto zprávu během zítřejšího hlasování. Rád bych to chtěl zdůraznit jako otázku, která není ani pravicová, ani levicová. Evropská unie si v tuto chvíli nemůže dovolit ztrátu podpory ze strany evropských pracovníků. A já doufám, že komise pamatuje na tuto otázku, především až bude řešit tuto věc v rámci dalšího příštího legislativního období. Musíme mít opatření, která zajistí vybudování důvěry. To je nezbytné, protože, jak už jsem říkal, důvěra v Unii není tak silná mezi zaměstnanci. Vážení kolegové, chtěl bych vám poděkovat. Chtěl bych poděkovat především stínovým zpravodajům za velice konstruktivní pozměňovací návrhy a také dobrou spolupráci. Dohromady je tady 66 pozměňovacích návrhů a jak vidíte z hlasovacího seznamu, tak máme pouze jeden skutečný kompromis spolu s liberály a se zelenými. Dále pozměňovací návrh 22 je novým bodem odůvodnění. Takže doufám, že získám maximální podporu během zítřejšího hlasování, že všichni budeme bojovat za společnou věc, za naše evropské podnikatele i zaměstnance. Děkuji. Děkuji, pane Litine. Je předloženo těch 66 pozměňovacích návrhů a děkuji za úsilí kompromisní návrhy. Gabriela se hlásí jako první. Ano, děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, pane zpravodaji že tento jev, že zaměstnanci u subdodavatelů čelí horšímu zacházení oproti zaměstnanců v eh, podniku, který není subdodavatelem, to je nepopiratelné nepopiratelná skutečnost a že je třeba dosáhnout zlepšení, je jasné. Nikdo není proti, ani má frakce. Nyní jde o otázku, jak toho dosáhnout a myslím, že tady se názory liší. Myslím, že máme jiné představy než pan zpravodaj. A jak jsem se také dívala na velkou většinu pozměňovacích návrhů, které předložili socialisté nebo zelení. Dovolte, abych zareagovala na několik bodů. Eh, v bodě 3 eh, sociální pečeť, po které voláte, to je hezká věc. V mé zemi existuje už dlouho podnik eh, si ji, tak říkajíc, může nalepit na dveře a využít ji k propagačním účelům. Dobře se to zavedlo a osvědčilo, ale podle mého názoru je to záležitost vhodná na národní úrovni, ne na evropské úrovni dávám jenom k úvaze, kdybychom zavedli na evropské úrovni prostřednictvím komise tuto sociální pečeť, by mnoho podniků mělo pocit, že jim opět Brusel něco diktuje. A druhá věc, která je osobně pro mě důležitá, je otázka, kdo to zase bude kontrolovat. Potřebovali bychom obrovský kontrolní aparát opět ze strany komise, opět z Bruselu aby bylo e, e, jasné, že ve všech 27 členských státech se tato kritéria dodržují, respektive ne. Já si myslím, že to není vhodné pro evropskou úroveň, že je to záležitost národní úrovně. To je pro mě opravdu klíčový bod, key point. Ráda bych se zmínila také o další věci a je to eh, nedílná odpovědnost, o které se zmiňujete na několika eh, místech a eh, kritizujete to jako nešvar v těch vztazích subdodavatelů. Dobře, nedílné ručení je dobré, ale kde máme proto právní základ. Pan zpravodaj to již řekl. E, potřebujeme opatření na podporu důvěry na evropské úrovni. To je všechno krásné, ale musím vám připomenout, že v právním výboru také diskutujeme o otázkách občanského a trestního práva a musíme e, se držet smluv. E, nemůžeme e, požadovat libovolné předpisy, i když byly, by byly krásné, pokud proto nemáme podmínky ve stávajících smlouvách, ani v těch stávajících smlouvách, ani v Lisabonské smlouvě proto nemáme právní základ. A kdybychom takto postupovali a nebrali e, vážně právní základ a prostě přicházeli s požadavky, e, protože je to zrovna vhodné e, mít celoevropské ustanovení, tak to určitě nebude posilovat důvěru evropských občanů, pokud proto nemáme právní základ. Eh, nedílná odpovědnost. Jistě můžete mě opravit, pokud v jiných zemích eh, se na to díváte jinak, ale to je záležitost občanského práva a proto tady není právní základ. Nalezla jsem načtu eh, připomínky eh, k pozměňovacím návrhům 46 a 51 z naší politické skupiny. Eh, tady se pochybňuje jejich přípustnost. Nevím, proč by neměly být přípustné. Snad by pan předseda mě mohl dát příslušné informace, nebo to vyřešíme zítra. A ještě e, odkaz na zelenou knihu komise k pracovnímu právu e, v bodu 48. E, překvapuje mě, že socialističtí kolegové se opírají o tuto zelenou knihu. Byla jsem velice ráda, když komise tuto zelenou knihu odkázala na to místo, kam patřila podle mého názoru od samého samého počátku, tedy do odpadkového koše, protože tam eh, nebyla žádná eh, dobrá opatření. Já si jenom vzpomínám na flexicurity. Eh, tato opatření by vlastně pracovní poměr jenom rozmělňovala. Nebyla to opatření pro ochranu zaměstnanců. Vznikl tu eh, podnět vytvořit studii, je to pozměňovací návrh 49, eh, je to úprava eh, vlastně zřetězené odpovědnosti. Pokud proto nemáme právní základ, tak to nemusíme požadovat po komisi. Komise zhadala již vypracování tolika studií. Pokud to má opravdu uskutečnit řádně, tak myslím, že to postačuje. A ještě jednu otázku, protože je právě přítopen kolega Kremer. Viděla jsem tu eh, pozměňovací návrh 5, myslím, že se týká bodu preambule a tam píše, že již nepostačuje stanovení mest a přeřazování pracovních sil ponechat průmyslu, alespoň tak to bylo přeloženo do Němčiny. Já nevím, co tím my zemi a ve většině zemí je to přece otázka sociálních eh, partnerů a partnerů kolektivního vyjednávání a myslím, že je to ve správných rukou. Souhrnem musím říci, že naše politická skupina má značné problémy s touto zprávou. Je tu několik klíčových oblastí, o kterých jsem hovořila. Ty budou rozhodující eh, pro otázku, zda můžeme hlasovat pro zprávu či ne. Ještě jednou bych chtěla říci, nejde tolik o to. Jistě při zadávání eh, plus práce v subdodavatelských podniků. Eh, o to tolik nejde, jde o to, jak eh, se to bude nejlépe řešit. My nepotřebujeme jednotnou evropskou úpravu, ale je třeba to důkladně promyslet a měli bychom to v prvé řadě eh, nechat těm, eh, kteří jsou za to zodpovědní, tedy členským státům. Děkuji, Gabrielo, mohu poskytnout jednu informaci. Sekretariat se sděluje, že pokládá některé pozměňovací návrhy eh, za nepřípustné, protože se projednávají ve výboru líbe. Projednávají se v jiném výboru, tak je dobré je předložit tam a diskutovat tam o nich. Elizabeth Schroeder se hlásí o slovo. Děkuji. Já jsem si vyslechla to, co řekla paní Štauner, ale mezi tím můžeme říci, že evropské právo se i v našem parlamentu rozvinulo dál. Právě jsme měli na plenárce zprávu pana Fávy, kde se jednalo o otázku porušování či přestupků ze strany zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pracovníky ze třetí států. To je iniciativa vycházející z Rady z oblasti vnitra a spravedlnosti, i když vlastně komise předlažila tuto zprávu, ale původní zdroj byla rada. A tady je přesně to obsaženo, co eh, tady napsal pan Lechtinen. Je tedy zcela automatické, že se na to odvolává, že z toho vychází a také dělá návrhy tímto směrem a proto nepodporuji to, co řekla paní Štauner. Nyní jsme o krok dál a bylo tedy již rozhodnuto, že se o tom rozhoduje na bázi subsidiarity a byla vytvořena platforma pro to, aby zpráva Lechtinena zde také našla své místo. Takže to, co říká paní Stauner, to by znamenalo, že bychom se dostali o krok zpět. A není pan Jan Kremer. Děkuji, Tomasi. Já budu nyní hovořit německy, protože tady je jedna chyba v překladu pozměňovacího návrhu číslo 5. Mo, já tam navrhuji, a hovořím o tom, že tady e, pracovní podmínky se dostávají pod tlak a je to nesprávně Eh, přeloženo i do nizozemštiny a já se pokusím toto vyjasnit spolu se sekretariátem, protože tam je něco napsáno, co já jsem nemyslel. Co mohu ještě dodatečně k tomu říci, je to a já jsem prováděl různé analýzy v posledních letech a dospěl jsem k tomu, že pracovní podmínky se v poslední době nedodržují a obcházejí se například, například prací na černo a obchází se různá pravidla a tady to se děje různými způsoby. Například v Německu také se obcházejí kolektivní smlouvy a tak dále, ale může to běžet také po jiných kolejích a proto jsem předložil tento pozměňovací návrh. Děkuji, Jané. Více jazyčnost je velká výhoda. Pan Luigi Kočilovo je další. No, it's not referred to me. I, I... <laughs> no, volevo soltanto sottolineare che... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pouze zdůraznit, že z té rozpravy, která zde zazněla, co se týče cílů, měli bychom se využít zneužívání, které vznikají někdy v subdodavatelských eh, řetězcích. Ty subdodavatelé musí tam být z nějakého důvodu, například když máme nějaké specializované podniky, eh, konkrétní eh, sektorové procesy, které nemohou být převedeny na půdu toho hlavního podniku, ale musí být zadány nějakým specializovaným firmám, které se potom zapojí do celého subdodavatelského řetězce. Ale subdodavatelství jako takové by nemělo být používáno nepatřičným způsobem. Jednak z důvodu vyplácení mest, také někteří zaměstnavatelé se tímto způsobem vyhýbají sociálním předpisům, a tak dále. Čili chceme subdodavatele, ale pochopitelně tento způsob dodávek nesmí být zneužíván. Takže subdodavatel musí být zodpovědný. Paní Stauner říkala, že není cílem této zprávy řešit tuto otázku, ale musíme se podívat, kde jsou hlavní kompetence, kde je odpovědnost. Je tady také komunitární dimenze, která se zohledňuje v několika směrnicích, které se týkají subdodávání. Je to z toho důvodu, protože tady existují pravidla, která se týkají společného trhu. A to vše má evropskou dimenzi. Evropa se chtěla vyhnout sub dodávkám, která, které pomáhají vyhýbat se nejrůznějším pravidlům a předpisům. Máme tady určitá pravidla, určité předpisy a pokud subdodávky jsou využívány k tomu, abychom se vyhýbali těmto pravidlům, tak to není dobré. Čili máme tady správně nastavené předpisy a zákony a já si myslím, že musíme používat stejný právní základ jako uh, jsme jej používali v minulosti. Čili musíme dát komunitární dimenzi těmto pravidlům, která zajistí, aby zde byla právní odpovědnost. Ta právní odpovědnost musí ležet především na té hlavní společnosti. Pokud společnost rozhodne pro dodavatele, tak musí neustále nést odpovědnost, odpovědnost za to, že i dodavatel náležitě naplňuje předpisy a zákony. Že je vše v pořádku, co se týče platů, eh, sociálního zabezpečení, nemocenské a tak dále. To musí existovat. Proč jinak bychom měli uh, jeden jednotný vnitřní trh. Ty principy musí být naprosto stejné, čili subdodávky nesmí být, být zneužívány. Je to jenom kvůli tomu, že tam máme určité specializace, které nemohou být provedeny v rámci toho klíčového podniku. Čili já si myslím, že to nám umožňuje, eh, abychom vytvořili určitý kompromis, Kolegyně říká, že tady musí být komunitární dimenze, ale zároveň musíme respektovat proporcionalitu a subsidiaritu. Pokud tady není výjimečná kompetence členského státu. Čili měli bychom se ubírat tímto směrem, nicméně tady musí být koordinace a nesmí tady být eh, zneužity kompetence členských států. Čili měli bychom se obírat tímto směrem. Také jste se zmínili o zelené knize. Ta se zabývá otázkou flexikurity, ale byly tam určité odstavce, které také řeší otázku praktik v oblasti subdodávek, čili já bych rád poukázal právě k těmto dvěma odstavcům, čili měli bychom mít možnost se na tom dohodnout. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Luigi. Ano, Pane van Lanka, děkuji, pane předsedo. Já nebudu skutečně mít žádný proslov, ani obsahový, ani politický z hlediska celkové solidární odpovědnosti. Pouze chci se vyjádřit k tomu, že tady chybí právní základ. Paní Stauner, tady skutečně právní základ máme. Evropský parlament minulý týden schválil směrnici o tématu sankcí pro zaměstnavatele při zaměstnávání nelegálních přistěhovalců. Já jsem řekl, řekla, že jsme to udělali moudře, ale říkám to cynicky, protože to to solidární zodpovědnost, to není správně formulováno, ale někdo zodpovědný být musí. Komise tady navrhla potom upravit takovou to řetězovou zodpovědnost. Děkuji, děkuji vám. Nikdo další? Takže máš slovo, Lase. Komise nebude hovořit? Nikdo tady za komisi není? Není to nutné pro pozňovací návrhy? Posledně komise mluvila, ano, se vyjádřila, takže Lase. Pane předsedo. Jenom stručně. Pokud budeme mít přezraniční problémy, tak musíme mít také přezraniční řešení. A když se podívám na pozměňovací návrh 49, tak Dobrá vůle nejde proti smyšlení paní Košler nebo Stauner, nejde to proti jejich názorům, protože tady je požadavek, aby komise jednala a aby s těmito věcmi začala něco dělat. Děkuji. Dobře, děkuji. Zítra budeme hlasovat, začneme v 9 hodin, takže prosím, nezapomeňte si přinést své hlasovací kartičky, budeme hlasovat elektronicky budeme hlasovat o několika zprávách. Takže další bod je číslo 7. Tady máme také zpravodaje, to je vícejazyčnost, to je Trump v Evropě. Děkuji. Já budu hovořit anglicky. V mnohojazyčnosti mnohojazyčnost to není pouze možnost, jak se učit nové jazyky, ale tak, jak říká tento titulek, tak je to opravdu kapitálem, je to prostě, jsou to nové zkušenosti a také je to kapitál pro lidi, kteří chtějí pracovat v mezinárodních organizacích. Já vám děkuji za pozňovací návrhy. Některé přišly po lhůtě, některé by bývalo bylo lepší zaslat do výboru pro kulturu a vzdělávání, ale ve většině případů jsme mohli dospět ke kompromisu. Já, eh, to je všechno, co chci říci, čekám na vaše otázky. Na řečnickém seznamu je pan Skustača. Já jsem netušil, že bude pan zpravodaj tak stručný a rychlý. Já mám dva body, na které bych se chtěl omezit. Za prvé se mi to líbí od Gabriele Krytu a od, od Omen Tady je návrh, že bychom se neměli učit eh, nejenom angličtinu, ale především jazyky sousedů. Jestliže se naučí člověk příliš rychle anglicky, pak sousedé tady mohou být vystačeni, eh, vystaveni nebezpečí, že se budeme bavit jenom anglicky. A pokud se týče mého pozňovacího návrhu číslo 14, Tady o tom hovořím především proto, protože jsem slyšel, že pan Sogor, pan zpravodaj, k tomu má určité pochybnosti, tak proto chci více zdůvodnit. Jazykoví věci již upozorní další dobu na to, že mateřština je důležitá pro naučení se cizích jazyků a pro imigrantů je tedy mimořádně důležité, aby také se naučili mateřštinu. Takže nedá se říci pouze migranti učte se své jazyky, potom si vytvořte své kulturní E, kroužky a neintegrujte se. Ne, je také důležité, aby i migranti se naučili e, řeč hostitelské zemi, ale aby se naučili hostitelskou řeč, tak musíme také zohlednit jejich mateřštinu. Já to říkám proto, protože znám koordinátorku pro přistěhovalce v Kolíně nad Rýnem, která velice zdůrazňuje to, že jestliže budeme ignorovat mateřštinu různých přistěhovalců, potom jim také zabraňujeme v, v naučení se hostitelského jazyka a proto bych chtěl také podpořit tento návrh, pozměňovací návrh číslo 14. Děkuji. To byla také při připomínka pro angličany, aby se neučili, aby neuměli pouze anglicky, ale také ještě možná trošku jiné jazyky. Prosím, pane kolego, máte slovo de data trecută. Vreau să... Děkuji mnohokrát. Nechci opakovat to, co jsem říkala posledně, když jsme se bavili o této zprávě. Chtěla bych jenom velice vřele poděkovat panu zpravodaji. Chtěla bych poděkovat všem jeho kolegům, že se jim podařilo dospět ke dobrým kompromisům. Já si myslím, že ten návrh zprávy je velice jasný, je to přesná zpráva, také souhlasíme s mým kolegou v tom smyslu, že jazyky, které používáme, nám pomáhají vytvořit základní gramatickou strukturu. Nemůžete se naučit cizí jazyk, pokud nezvládnete dobře svoji mateřštinu. To aspoň bylo vědecky zjištěno. Pokud se chcete učit cizí jazyk, tak musíte také zvládnout gramatiku své mateřštiny. A to velice dobře. Takže zcela jistě podporujeme pozměňovací návrh číslo 14. Možná pan zpravodaj by to mohl ještě více promyslet. Já doufám, že tento návrh nevyvolává žádné politické problémy. Já danke. Uh... Děkuji pozměňovací návrh číslo 14, ten také mohu akceptovat, ale říkal jsem si, že u pozměňovacích návrhů ty, za tyto ty by neměly být určeny výboru pro zaměstnanost, ale spíše výboru pro kulturu. Já jsem se snažil jako člen velké menšiny se zaměřit pouze na pozňovací návrhy pro výbor zaměstnanosti. A, a já jsem chtěl být nestranný a proto jsem také zaměřil tedy své pozměňovací návrhy spíše do výboru pro kulturu. Děkuji. A žádné další řečníky nemám. K tomuto seznamu hlasovat budeme také zítra o tomto bodu. A nyní se dostáváme k právům pacientů v přezhraniční zdravotní péči. Pan Bragetto. ma io ho già fatto conoscere ovviamente le proposte di... Eh, Děkuji mnohokrát. Již jsem rozdal kompromisní pozměňovací návrhy, dohromady jich je 8 nebo 9 a myslím si, že kompromisní pozměňovací návrhy zlepší celkově tuto zprávu, vycházejí z návrhu z mých kolegů. Jsou tady pouze dva kompromisní návrhy, které mění původní návrh komise. E, oba se týkají článku 8 směrnice, která se týká definice specializované, specializované nemocniční péče a také zrušení následných e, seznamů poskytnutých lékařských služeb. Čili to je na členských státech. Je tady dále odstavec 3, který se týká otázky předběžného schválení. Tady se uvádí, že musí existovat pouze jedno kritérium a to musí být eh, ze země původu. Tam může požádat o předběžné schválení, pokud by mobilita mohla způsobit ekonomické, finanční, bilanční problémy, pokud by to mělo dopad na zdravotnický systém daného členského státu. To jsou jediné dva kompromisní návrhy, které skutečně mění po, podstatně eh, věci, nebo jsou podstatou mění tyto věci, které mění původní návrh komise, ale ostatní návrhy v podstatě zakomponovali určité návrhy, které zešly od mých kolegů a tím pádem došlo ke zlepšení celkové zprávy. Děkuji mnohokrát paní Lin a potom paní Van Lenke. Děkuji. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za spolupráci. Vím, že nepodporujete 154, což je v rámci kompromisu a já jsem celkem ráda, že jste řešil většinou otázek, které se týkají mé 154. Jediná věc, která mě ještě znepokoje, že jste nepřijal návrh 151, to znamená, že členské státy se musí vzájemně informovat o e, zdravotnících a zdravotnické péči, e, také je to otázka registrací, registrací konkrétních služeb. Ten důvod, proč předkládám tento návrh, je ten, že mám určité obavy, že lékař, který například byl vyškrtnut v jednom členském státě, tak eh, pacient musí vědět, zda ho ošetřuje lékař, který třeba nepřešel do jiného členského státu a důležité je, že musí tento eh, lékař být eh, na seznamu v jiném členském státě. Čili 15. března 2007 jsme to stanovili v našem ustanovení, když jsme se bavili o poskytnutí přeshraniční zdravotnické péče. Tak jenom si říkáme, proč jste proti mému návrhu, eh, kdy chci zajistit skutečně ochranu našich pacientů, aby nebyli léčeni lékaři, kteří třeba byli vyškrtnuti ze seznamu lékařů v jiném členském státě. Ale jinak bych vám chtěla poděkovat za spolupráci, také, že jste vzal v úvahu celou řadu mých dalších pozměňovacích návrhů a zabudoval je do svých kompromisních návrhů. Děkuji mnohokrát a nyní paní Fernlanka. Děkuji. Já se omlouvám, že budu hovořit teď anglicky, když jsme probírali mnohojazyčnost, ale jak víte, měli jsme schůzku eh, a já jsem si to připravila v angličtině, takže se omlouvám, že budu mluvit anglicky. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za dobrou spolupráci v případě kompromisu. Já myslím, že se nám podařilo vysvětlit celou řadu věcí. Nicméně je tady ještě několik podrobností, které musíme dále vyjasnit. V první řadě bych chtěla upozornit kolegy na to, že se nám podařilo vyjasnit působnost této směrnice. Tato směrnice je pouze o mobilitě pacientů a ne zdravotní péče. Čili nikdo nám nemůže tvrdit, že to je Bolkonštejnova směrnice, eh, že to je o mobilitě pacientů. Jediný problém je v tom, pane zpravodaji, když prosazujeme tuto věc, tak bychom měli také odhlasovat pozměvací návrh 37, 48 zelených, které limitují pojem přezraniční zdravotnické péče pouze na eh, péči poskytovanou pacientům a ne na zdravotní pracovníky. Já si myslím, že body odůvodnění by měly být v souladu s tím, co se řeší potom ve článcích. Za druhé, dohodli jsme se, že musíme mít jasnou doložku o tom, že budeme mít prioritu nařízení, co se týče systému sociálního zabezpečení. A e, v to zcela jistě řeší e, návrh komise, který je velice zmatený. To je Eh, v pozměňovací návrhu 73 zelených, dokonce i můj pozměňovací návrh 71 se tím zabývá, Zelení říkají, pokud tady bude střed, tak tady je nařízení, které musí být bráno v potaz jako první. Chtěla bych, eh, aby eh, pan zpravodaj podpořil návrh 72. Já souhlasím s návrhem 72, také se to ale řeší v návrhu 74, takže bych požádala Riu, aby to řešila v rámci nařízení 883, což dostatečně neřeší 74 a potom bychom mohli podpořit všechny mé pozměňovací návrhy 71, které se týkají nařízení, anebo 73, kterou navrhují zelení. Čili já bych dala přednost osobně 73. Za třetí, odvedli jsme skvělou práci, co se týče omezení eh, definice eh, všech lékařských zákroků a péče. Chtěla bych pozměňovací návrh 77 zelených, který je lepší než můj návrh. V tom mém návrhu neustále hovořím o zdravotnicích a jak víte, měli jsme dlouhou diskusi na toto téma. Čili děkuji za podporu 76. Za třetí, myslím si, že to je naprosto klíčové. Uznáváme, že předběžné schválení je všeobecné pravidlo, není to výjimka. Je na členských státech, aby definovali, co je nemocniční péče, specializovaná péče a já bych chtěla poděkovat panu zpravodaj za podporu. Systém předčasného schválení eh, by neměl omezovat mobilitu pacientů a hlavně by měl podpořit uznání zdravotnických systémů v členských státech Dále někteří kolegové protestují proti poslední větě. Tato poslední věta je pouze syntézou podmínek, které se nacházejí v článku 8 odstavec 3 A a B 1, 2 a také je to jasně formulováno mnohem širším způsobem, čili tady členské státy mohou spoléhat na předčasné schválení. Musí to být předčasné, eh, pardon, eh, všeobecné pravidlo a to je klíčový pozměvací návrh 1 a F, kde se bavíme o působnosti směrnice velice jasným způsobem. Myslím si, že je také důležité, aby zpravodaj přijal náš návrh nejen, aby řešil eh, odliv pacientů, ale také příliv pacientů. Takže jsem velice vděčná za kompromis G. Jediný bod, kromě eh, bodu odůvodnění, které nejsou koherentní, co je důležité pro naši politickou frakci, a já si na tom trvám, navržená směrnice a právní základ jsou v článku 95, co se týče ukončení interního vnitřního trhu. To je jediný existující právní eh, základ, na kterém můžeme stavět, ale máme tady problém, protože tento základ dává dojem, že pacient, mobilita pacientů je poskytována pouze prostřednictvím nástrojů vnitřního trhu. Takže naše politická frakce se trvá na tom, že budeme brát v úvahu nejen článek 95, který potřebujeme, ale také odkaz na článek 125 veřejného zdraví a také 16 případě služeb veřejném ekonomickém zájmu, aby bylo naprosto jasné, že tato směrnice není na vnitřním trhu pouze pro pacienty, ale je to směrnice, která především má zajistit dobré zdraví veřejnosti a společnosti jako celku. Takže to jsou mé poznámky a pokud se nám to podaří vyřešit náležitým způsobem, tak my jako výbor pro zaměstnanost vydáme jasný signál výboru pro životní prostředí. Ale já bych se ráda vrátila k otázce, která tady neustále zaznívá. Je nám už jasné, jaké jsou kompetence, které má náš výbor, protože pan předseda i pan zpravodaj, možná je jasné, že v tomto výboru jsme schopni uh, zajistit dobré výsledky, ale pokud tento dobrý výsledek následně není vzat v úvahu eh, v rámci našich kompetencí eh, na půdě výboru pro životní prostředí, tak tady nemáme vůbec žádné jistoty. Takže se k tomu neustále vracím, protože pro moji politickou frakci je to zcela zásadní. Tak se já se komentáře Děkuji. Budu to později komentovat. Paní Omnoroyten. Pane předsedo, včera jsem měla příležitost hovořit s kolegou Pragetem opravdu podrobně o této směrnici a bývala bych o tom diskutovala i s Anne, ale myslím, že v budoucnu si proto vyhradíme čas. A co se týče pozměňovacích návrhů 42, 72, mohu vysvětlit, jak jsme to mysleli. Ten jeden platí pro dobu před eh, tím, než eh, nařízení vstoupí v platnost a ten druhý poté. Pane předsedo, myslím, že se všichni držíme trochu zpátky, když hovoříme o volném eh, pohybu spotřebitelů, tedy pacientů ve zdravotnictví. Myslím, že máme zdrženlivější postoj než Evropský soudní dvůr. Mám stále větší dojem, že se eh, musíme postavit za stanovisko komise a ne eh, za autory některých pozměňovacích návrhů. Je třeba být realistický a je mi jasné, že v některých bodech jsou eh, nutné kompromisy, ale mějte o následující body, zejména o článek 8 když si přečtu eh, ta ustanovení, která se mají změnit na přání kolegů, potom mám dojem, že se snaží snížit eh, kompetence komise a to by mělo dopady, pokud by už komise nebyla schopna předepisovat, stanovovat, kdy může pacient překročit hranice a kdy ne a jak se určité služby definují, protože tady se to týká také e, zapojení národních center excelence do e, té činnosti, pokud tedy e, komise toho schopna nebude, pokud odevzdá kompetence 27 členským státům, potom tady z těchto center nebude nic, proto bych si přála, aby se při příštích volbách řeklo ano, uskutečníme přeshraniční zdravotní péči a všechny pozměňovací návrhy a ty kompromisy jsou opravdu mnohem trženlivější. Já jsem to chtěla dnes opravdu dodat. Nemám naprosto nic proti tomu, když umožníme členským státům aby upravovali příliv pacientů, když to budeme řešit 27 různými postupy, potom budeme podkopávat tuto směrnici. A proto bych chtěla kolegy vyzvat, aby se ještě jednou sešli u jednoho stolu. Já jsem vlastně již měla dlouholeté i praktické zkušenosti s přeshraniční zdravotní péčí a ty obavy, eh, že se něčeho vzdáme, něco postoupíme, jsou nesmyslné. Ehm, vlastně jsme se už něčeho vzdali od toho judikátu Evropského soudního dvora. A tady je třeba vysvětlit tu či onu oblast, ale tady se redukuje to, čeho odvážní občané už dosáhli u Evropského soudního dvora a to bychom eh, neměli dopustit. Jsem ochotna s vámi o tom jednat i s tebou, a ne, ale myslím, že jsme příliš opatrní a příliš drženliví. Děkuji. Paní Lambert má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za jeho práci. Naprosto souhlasím s paní Van Lanka, která podporuje návrhy zelených, které dávají většinou smysl. Také vítám ujištění v případě některých kompromisních návrhů, eh, o kterých jsem měla určité pochybnosti. Zareagovala bych na to, co říkala Ria i ostatní v rámci této diskuse, díváme se na rovnováhu. Chceme zajistit rovnováhu. Je tady vnitřní trh, lidé se mohou rozhodnout, kde získat zdravotnickou péči. A skutečně rovnováha je důležitá pro členské státy. Musí zajistit zdravotnické systémy, které budou fungovat ve všeobecném zájmu. Z tohoto důvodu bych chtěla ve článcích, nejen v bodech odůvodněních, ale také ve článcích eh, vidět určité propojení na eh, právní základ, to je článek 16 a 125, čili je důležité zajistit rovnováhu v rámci článků, nejen v rámci bodu odůvodnění, které často bývají ignorovány, pokud to řeší eh, například soud, který se zabývá i jinou směrnicí. Takže pokud jednotlivec chce využít svého práva volné, svobodné volby, eh, přijmout jakákoliv rizika a nechat se léčit jinde, je to jejich věc. Otázka je proplatit tuto službu. Tady nám řečeno, že lidé chtějí mít určitou jistotu. Chtějí vědět, zda eh, jejich zdravotnická péče bude proplacená a pokud chtějí mít naprostou jistotu, tak předběžné schválení je velice důležité, protože pokud nemáte nějaký systém, který to zajistí, tak stále existuje riziko, že eh, vaše péče může anebo nemusí být proplacená. Ehm, takže to je jedna z věcí. Pokud lidé budou chtít požadovat tuto jistotu, tak musí vzniknout systém, který zaručí tyto jistoty, protože jinak tady je určitý prvek nejistoty. A pokud chcete, aby věci byly otevřenější, tak ten prvek jistoty je zcela zásadní. Takže to budeme podporovat. Je to tedy otázka předběžného schválení, protože to má implikace nejen pro členské státy, ale především je to důležité pro pacienty. Chtějí vědět, co jim bude proplaceno, čili musíme mít systém, kterým to zajistí. A já jsem neslyšela nikoho, kdo by mluvil o této jistotě, i když to je to přesně to, co lidé chtějí. Takže je tady otázka právní odpovědnosti eh, státu, kde jste léčen, tam je ta právní odpovědnost, stále tady existují otázky, kolik jednotlivé členské státy eh, budou poskytovat, jaké informace budou poskytovat ostatním 26 státům, ale Kompromisní návrh H se ubírá tímto směrem a já chápu, že tady bude seznam kompetencí, které požadujeme z našeho výboru, ten článek jeden z nich. A myslím, že bychom mohli nabídnout něco, co by bylo jasnou formou a podporou jistoty. A já si myslím, že by bylo dobré, aby také výbor pro životní prostředí uznal naši odbornost v této věci. Děkuji. Předtím, než vrátím slovo panu zpravodaji, tak bych chtěl učinit sám několik poznámek. Nejdříve poznámky takové všeobecné povahy. Myslím si, že tady je velice pozitivní spolupráce v rámci politických frakcí v našem výboru. Máme tady dobrý základ, chceme zajistit širší konsenzus v bodech, které spadají do působnosti našeho výboru, čili to je velice pozitivní. Většinou osobně nepředkládám pozměvací návrhy, ale spolu s panem Kristiansen jsme předložili jeden, změnila se o něm paní Lambert, je to otázka předběžného souhlasu. Tato otázka se velice diskutovala. Je to důležité pro stát, pro zdravotnický systém, ale především je to otázka jistoty a bezpečnosti jednotlivých pacientů, protože kolik lidí má peníze na to, aby si mohli zaplatit léčbu v zahraničí, vrátili se pak domů a neměli jistotu, zda jim někdo něco zaplatí. To mohou dělat pouze velice bohatí lidé, kteří jsou ochotně přijmout toto riziko, ale máme také řadu občanů, kteří mají méně ve své peněžence a pro ně je zcela zásadní, aby předem věděli, zda tato léčba bude schválená, proplacená, pokud eh, využijí těchto služeb v zahraničí. Takže předběžný souhlas je naprosto zásadní. Je to důležité pro jednotlivce. Čili já si myslím, že tento návrh který se týká předběžného souhlasu, je naprostým klíčem této celé směrnice. Na závěr, co se týče postupu, nebudeme hlasovat o tomto tématu zítra, odložíme hlasování ze dvou důvodů. Ten první důvod je ten, že dnes jsem si přečetl dopis od předsedy výboru pro životní prostředí a v tomto dopise pan předseda píše výboru pro právní záležitosti, právě řeší otázku právního základu této směrnice. Tento dopis nebyl rozdán, ale já jsem si přečetl a zní tam, že pan předseda ve svém výboru získal nebo obdržel celou řadu pozměňovacích návrhů, které nejrůznějším způsobem chtějí měnit právní základ této směrnice, čili z tohoto důvodu se obrací na výbor pro právní záležitosti, chce eh, získat eh, tedy radu a chce vědět, jak to je. To je jedna věc. A za druhé, zúčastnil jsem se předešlých diskusí a údajně v tomto výboru také byla diskutována působnost našeho výboru oproti tedy působnosti výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví. Čili musím si promluvit s panem Bragetem na toto téma a jak víme, Existuje tady tento dopis, který byl odeslán výboru pro právní záležitosti, čili musím hovořit s panem předsedou Ouským, musíme si probrat naše vztahy, naši působnost, působnost našich výborů s ohledem na tuto směrnici. Já si myslím, že je velice dobré, že máme tuto diskusi, je to velice kladný signál že si chceme vyjasnit eh, stanoviska pozice, ale v první řadě tady musím požádat o to, abychom odložili hlasování, tak jak bylo původně naplánováno na zítra, abychom měli možnost si vyjasnit tyto dva body, které se týkají právního základu a působnosti těchto dvou výborů. Čili to bych eh, chtěl říci předtím, než ukončíme diskusi k tomuto tématu. nyní má slovo pan Bragetto. Prosím. Eh, děkuji, chtěl bych eh, také poděkovat. Já děkuji kolegům za spolupráci, protože se mi takto podařilo udělat velký krok dopředu a také jsme dokázali tyto dvě záležitosti vyjasnit 72 a 74. Já se domnívám, když spojíme tyto dva návrhy RIDI, tak to bude nejlepší cesta ku předu a můžeme se o tom ještě pobavit. To je jako 37 a 42 od zelených. O tom také můžeme hovořit v souvislosti s dalšími otázkami. Kolega řekl, že nejsme dostatečně odvážní u článku 8. O tom také můžeme mluvit, ale je třeba, abychom dospěli ke správné rovnováze. 90 a 91, tak tady je námitka a sice zásadního rázu. Pacient musí vědět, že lékař je profík? Ale musíme tady být opatrní, když tady hovoříme o kvalifikacích, tak o tom hovoří další jiná směrnice. Takže my se nechceme kvalifikacemi ba- zabývat, tím se zabývá jiná směrnice. To znamená, že za ruky kvalifikací a toto patří do jiné oblasti. Pokud se týče hlasování, to znamená, že příslušnost jednotlivých výborů je důležitá věc, ale možná, že se to do zítřka. Tak så mycket. Eh, děkuji, děkuji vám. Děkuji vám, pane Brageto, také děkuji všem za dobrou diskusi. Ano, potřebujeme ještě další čas na další rozpravu a také se musím dotázat pana Brageta, jak to vypadá s příslušností našeho výboru a výboru pro životní prostředí a také ještě vyčkáme odpovědi právního výboru. Tím ukončuji diskusi k tomuto bodu pro dnešek a nyní se dostávám ke svému stanovisku v souvislosti s udělením absolutorio za rok 2007. Tady jsem dostal jeden pozměňovací návrh od paní Štauner. Tady se toto týká pro zlepšení revizního systému. Myslím si, že tam můžeme dodat za spolupráce ze strany členských států a žádný další pozměňovací návrh k tomuto stanovisku nepředložen nebyl. Hlásí se v této souvislosti někdo o slovo? Já si myslím, že zítra můžeme hned přijít k hlasování, jestliže se dále nechce nikdo vyjádřit. Takže toto bylo jednoduché a můžeme pokračovat. Dalším bodem a sice Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a fond soudržnosti. Předpisy týkající se finančního řízení. Paní Kretu je zpravodajkou. Gabriela. Gabrielo, máte slovo. Jedná se o vaši zprávu. Máte slovo. Děkuji vám. Zdravot ní záležitost zdravotnictví, to je opravdu velice důležitá věc, velké téma. Să încep prin a mulțumi secretariatului pentru sprijinul deosebit eh, acordat în... Eh, Děkuji, my děkujeme celému sekretariátu za podporu. a k tomuto stanovisku nebylo před, nebyl předložen žádný pozňovací návrh. To znamená, že nevím, zdali máme ještě toto téma dále rozvádět. Já se vás ptám. Ne, pan předseda říká, není nutné to dále rozvádět do detailu. Takže děkuji sekretariátu. A Příště budeme zajisté pozitivně hlasovat. To je nyní pro zjednodušení postupu. Děkuji. Tak Děkuji. Tady nebyl předložen žádný pozměňovací návrh k tomuto stanovisku a tak budeme postupovat stejně jako u minulé zprávy. Končím diskusi o této zprávě a zítra se bude hlasovat. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na programu a tak jsme mohli hned také uspořádat schůzi koordinátorů, ale nyní ještě bod číslo 11 a k tomu pan Kočilovo, prosím. Grazie, presidente, anch'io sarò molto breve, abbiamo già fatto la discussione. Děkuji, pane předsedo. Já také budu hovořit velice stručně, my jsme o tomto stanovisku již debatovali. Základní principy spočívají v tom, abychom zdůraznili rovné zacházení pro muže a ženy. A tyto principy se týkají všech společností, nejenom společností, které nově vzniknou. A také sociální zabezpečení mě, mělo být identické. To znamená, jestliže je povinné pro OSVČ, tak by také měli platit to všichni. che credo siano tutti assolutamente coerenti. A toto se týká tedy spolupracujících osob, životních partnerů a partnerek. To znamená, že já akceptuji pozňovací návrh paní Bauer, také pozňovací návrhy paní Schröter A já již jsem řekl, že mohu tyto návrhy akceptovat a vím, že také právní služba bude žádat také jazykovou revizi těchto posměvacích návrhů a to můžeme udělat a také odpověď pro paní Bauer, která položila otázku, Ona řekla, že mnoha oblastech bychom neměli hovořit pouze o manželkách, vypomáhajících manželkách a také o životních partnerkách a partnerech. A toto bylo také součástí návrhu komise, ale bylo to pouze v definici. A jestliže se tady hovoří o manželech a manželkách, tak se tady hovoří eh, také o životních partnerkách. A vždy, ho, když hovoříme o manželovi, manželce, tak bychom také vždy měli hovořit o životním partnerovi. Neměli bychom se vždy pouze odkazovat jenom na definici. Otázka paní Bauer, také může být akceptovaná. Já akceptuji všechny pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Chce se někdo ujmout slova k této zprávě? Máte nějaké poznámky z vaší strany? Tak Tímto končím diskusi a zítra se bude hlasovat. Děkuji vám, pane Kočelovo. Máme ještě další bod na programu a to je ústní otázka týkající se nemocných dětí, které jsou ponechány v zemi původu. Muntliga frågor och resolutioner så är det så att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 já nedělám obsahovou práci, já jsem pouze předseda výboru, ale já bych chtěl dát vám slovo, abyste mohla udělat úvod. Hughes. Děkuji, děkuji komisi za veškerou podporu projednávání této tematiky ze strany komise a také ze strany výboru pro zaměstnanost. Co se týče této otázky, ráda bych upozornila na tento jev, tedy dětí, jejichž rodiče pracují v zahraničí, dětí, které zůstaly v zemi původu. To je taková druhá stránka migrace, která má negativní dopady na celou společnost. V uplynulých dvou letech se tento jev ještě rozšířil. Jak v celosvětovém, tak v evropském měřítku. A chtěla bych vám říci, že k dispozici sice nejsou statistické údaje v jednotlivých zemích, z nichž by eh, vyplýval počet dětí, které sami uh, žijí v domácnosti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v ostatních členských státech. V Rumunsku díky partnerství s občanskou společností se podařilo vypracovat studie. 350 tisíc takovýchto dětí bylo zjištěno jejichž rodiče pracují v zahraničí a 126 tisíc dětí je úplně osamělých. Negativní dopady tohoto jevu jsou opravdu značné. Zraňuje to celou společnost. A co se týče těch vlastních dětí a jejich eh, rodin, znamená to, že se zhoršuje jejich školní prospěch nebo že vůbec přeruší školní docházku. OSN předložila studii, z níž vyplývá, že takovéto opuštěné děti bez přítomnosti rodičů v domácnosti mnohdy vykazují vyšší náchylnost eh, spáchat sebevraždu než eh, jiné skupiny. Je u těchto dětí také větší eh, riziko zneužívání, nebo tyto děti trpí sociálním znevýhodněním. A je nutné zajistit sociální vyváženost, máme-li myslet na budoucnost těchto dětí. Je tedy velice důležité podpořit eh, tyto děti, tyto rodiny a doufám, že odpovědi komise a odpovědi rady pomohou přispět k řešení tohoto citlivého tématu abychom zajistili, že v budoucnu vytvoříme opravdu sociální Evropu. Takže to byla aplikovaná vícejazyčnost. Děkuji. Na seznamu řečníku mám paní Lambert, prosím. Um, Děkuji, pane předsedo poděkovat za to, že toto téma bylo nadneseno. My jsme předložili dva pozňovací návrhy, které mění tón usnesení a také vyjasňují rozsah, že se tady hovoří o dětech z EU a ne o globálních dětech a migrantech, protože to by byla studie daleko širší. A my chceme také jasně ukázat, že se jedná o riziko. To eh, také chceme ukázat, že toto riziko existuje pro některé děti a ne pro všechny děti. Takže my tady navrhujeme jistý posun, ne změnu principu. Ale toto je velice zajímavá oblast, kterou bychom se měli studijně a ještě zabývat a já také doufám, že dostaneme pozitivní reakci na otázku, která byla takto předložena. Děkuji. Děkuji, paní Tomaševská. Já bych ráda poděkovala za předložení těchto otázek a také za to, že vyzýváme komisi, aby na tyto otázky reagovala, protože my v Polsku máme také mnoho těchto dětí a tento problém je u nás velice závažný a je důležité tuto problematiku, tento problém vyřešit. Děkuji. Tím bych chtěl ukončit diskusi k tomuto bodu. Je to otázka, která byla zpracována z iniciativy výboru. Tato iniciativa je velice důležitá. Je důležité, že jste na tento problém poukázali. Byla předložena celá řada pozňovacích návrhů, ale docela pozdě. A zítra při hlasování doufám, že se frakce ještě dohodnou, tak abychom mohli jako výbor zaujmout společné stanovisko k těmto návrhům. Já doufám, že to bude možné. Tím končím diskusi k tomuto bodu. To byl dnešní poslední bod. Děkuji vám za zájem vás všech a za dobré diskuse. Uvidíme se zítra na hlasování a prosím, přineste si zítra sebou hlasovací kartičky, protože zítra budeme dlouze hlasovat. Děkuji také tlumočníkům, říká pan předseda. Schůze koordinátoru byla přeložena na zítřek a mysleli jsme si, že schůzi koordinátoru již nestihneme, proto jsme ji přeložili na zítřek. Děkuji. No,